Dámy a pánové, zahajujeme toto čas zasedání. Máme tady zápis k dispozici, jestliže není žádná námitka, budeme ho považovat za schválený. A nyní eh, se dostáváme k prvnímu bodu, což je společná rozprava